So, welcome to the afternoon. Tam vás na odpoledním zasedání výboru IMCO, výboru pro ochranu spotřebitelů a veřejné zdraví. V našem výboru eh, jsou spotřebitelé eh, minimálně na stejné úrovni eh, jako ti, kdo poskytují služby. To znamená, že jsme velmi rádi, že tu máme paní komisařku Jourovou, že je zase mezi námi ve výboru, protože podle našeho názoru uh, jsou tedy vaše uh, kompetence právě spotřebitelé, uh, hlavně spotřebitelé, uh, spravedlnost a tak dále. Takže vítejte v našem výboru. Smyslem našeho dnešního jednání je to, abychom diskutovali o pokroku pracovního programu komise, o nadcházejících iniciativách, abychom si tedy vyměnili názory na pokrok v otevřených legislativních záležitostech a abychom se pobavili o prioritách na, pro nadcházející rok. Já tedy požádám o slovo komis, následně paní komisařku. Ráda bych tedy řekla, že Eh, tu je eh, mno, zastoupeno mnoho poslanců a je tu je to tedy tak, že pět největších eh, politických skupin je tu zastoupeno, takže vám děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla mezi nás. Vážený paní, paní předsedkyně eh, Ford, vážení poslanci, ráda bych poděkovala výboru IMKO za spolupráci a za to, že jste mě pozvali na tento strukturovaný dialog. Pokud si vzpomínáte na moje slyšení a také na další výměnu názorů eh, ve výboru IMKO, tak jsem slíbila, že budeme i nadále komunikovat, že tedy budeme průběžně komunikovat ne pouze eh, na takovémto typu setkání, ale také mezi nimi konzultativním způsobem to znamená, že jsem vděčná za možnost hovořit s vámi a e, vyslechnout si vaše názory. V rámci svého mandátu bych měla být hlasem spotřebitelů a také těch nejzranitelnějších, včetně nejzranitelnějších zranitelných spotřebitelů. Ráda bych zajistila to, aby spotřebitelé měli větší možnost výběru, větší ochranu a aby se jim dostalo větší důvěry. To musí být lakmusový papírek, na základě něhož budeme hodnotit všechny nové iniciativy. Souhlasím s vámi v tom, že spotřebitelé tedy musí být prioritou v našich zájmech. Během minulých měsíců jsme dosáhli pokroku v několika iniciativách, které přinesou spotřebitelům hmatatelné výhody. Nejprve bych ráda zdůraznila návrhy o energetické unii, které komise předložila 25. února. Právě tady jsou spotřebitelé v centru dění. Chceme, aby spotřebitelé profitovali z nových technologií a tak, aby se snížily poplatky, které platí za energie, aby se mohli účastnit trhu aktivně a abychom tedy eh, chránili zranitelné spotřebitele. Společně s paní komisařkou Malmstromovou budu bránit zájmy spotřebitelů v rámci jednání TTIP, o TTIP se spojenými státy. Musíme vyjednat dohodu, která odpovídá potřebám evropských spotřebitelů a zohledňuje jejich obavy. E, obchodní dohody mohou snížit ceny a zajistit kvalitní pracovní místa a TTIP se musí postarat to samé musí tedy och, zároveň ochránit práva spotřebitelů. Kromě toho musíme uh, umožnit to, aby spotřebitelé byli klíčovými hráči na jednotném trhu, což je prioritní projekt tohoto uh, výboru. Digitální jednotný trh a příslušná strategie, uh, příslušná strategie se měla tedy uh, zahájit za několik týdnů. Budeme o tom v, nad, uh, v nadcházejících týdnech hovořit v rámci kolegia, kolegia spotřebitelů. Jde o e, ochranu dat, o otázku cloud computingu. Ráda bych tedy zjednodušila a zmodernizovala spotřebitelská práva e, pro nákupy online a pro digitální nákupy. Jednotný digitální trh má potenciál stát se motorem ekonomického růstu v Evropské unii. V roce 2014 tomu bylo tak, že pouze 15 spotřebitelů nakupovalo online z jiných evropských států. 44 spotřebitelů nakupovalo přes internet eh, doma, tedy v rámci národního státu a eh, 5% podniků prodávalo své výrobky online do zahraničí. To znamená, že je potřeba využít potenciálu jednotného digitálního trhu, zatím tu máme velké rezervy. Současná evropská pravidla o e, nekalých obchodních praktikách e, nechrání spotřebitele dostatečně před e, nevyváženými smlouvami. Já si myslím, že Tyto smlouvy tedy kladou veškerá rizika na e, spotřebitele, nejsou tu pravidla pro špatná digi- špatné digitální výrobky. Některé státy již začaly vytvářet vlastní pravidla pro digitální produkty a já si myslím, že Evropská unie by měla naplnit tuto právní mezeru dříve, než tu budeme mít 28 e, e, pravidel, 28 systémů pravidel. V tuto chvíli tedy máme možnost Eh, urychlit jednání o nařízení o digitálním obsahu. Jsem otevřená různým možnostem, chci najít eh, férové řešení, které umožní spotřebitelům přístup na jednotný digitální trh a zároveň nebude příliš zatěžovat podniky. Když už hovoříme o, o podnicích pardon, a o eh, spravedlnosti, tak je to tak, že právě malé a střední podniky jsou často obětí nekalých obchodních praktik směrnice o e, klamavé a srovnávací reklamě z roku 2006 není dostatečně jasná, pokud jde o přeshraniční spolupráci a právě proto komise představila revizi v loňském roce. Bohužel je to tak, že ta, e, tato revize byla spožděna e, v důsledku evropských voleb. Stále ještě se snažíme zlepšit právní jistotu a zajistit, aby malé a střední podniky byly více chráněny před marketingovými kampaněmi a podobnými praktiky. Chtěli, chceme Eh, zakázat některé jasně klamavé postupy. Kromě toho v druhém kroku obce chceme eh, zlepšit vymáhání v přeshraničním rozměru. Spotřebitelská politika se netýká pouze legislativy, ale také praktických nástrojů, například pro řešení sporů. Před dvěma týdny moji kolegové vám, vám představili model pro ODR, tedy řešení sporů online a příslušnou platformu. Ra- Eh, jsem ráda, že to tady dopadlo dobře. Zjistila jsem, že to bylo 20 účastníků. A pokud o to máte zájem, můžeme si to ještě jednou zopakovat, tak aby to slyšeli ostatní. Jakmile to začne v lednu do roku 2016 platit, tak tato platforma umožní velké změny ve vztazích mezi evropskými spotřebiteli a obchodníci. Řešení sporů online a příslušná platforma napomůže tomu, abychom eh, zvýšili důvěru spotřebitelů a důvěryhodnost obchodníků. Stejná zásada moderních eh, pravidel se týká našeho eh, návrhu o směrnici směrnici o souborných službách pro cesty. Chceme dosáhnout definitivní dohody. Jsem tedy vděčná za vaši práci a byl, ráda bych poděkovala především zpravodajce, paní Colin Langen, stínovým zpravodajům a samozřejmě také paní, sprav, eh, paní předsedkyni, paní Ford a také lotyšskému předsednictví. Počítám i nadále s vaší podporou při vyjednávání s radou tak aby se nám podařilo v nadcházejících měsících při, přijít s výsledkem a dohodou. Dámy a pánové, během svého mandátu se chci zvlášť soustředit na to, jak naše naše spotřebitelská legislativa prakticky eh, funguje. Ochrana spotřebitelů a spolupráce mezi členskými státy na to na tomto poli je e, důležitým prvkem a musíme ji uspůsobit jednotnému digitálnímu trhu. Při přípravě e, revize o této směrnici. Zatím zjišťujeme, jaké jsou ty nejlepší možnosti, tak abychom chránili spotřebitele a abychom tedy řešili e, porušování pravidel, ke kterému dochází v přezrenčním měřítku. Vážená paní předsedkyně, milí poslanci, milé poslankyně, e, příští, v příštím měsíci si připomeneme, připomeneme 40-leté výročí první spotřebitelské legislativy. 14. 4. Eh, roku 1995 to eh, byl zveřejněn předběžný eh, program pro práva spotřebitelů a tady byla stanovena pra, poprvé základní pravidla, to znamená právo na ochranu zdraví a bezpečnost, právo na ochranu hospodářských zájmů, právo na e, očkodnění, právo na informace a vzdělávání a také právo na zastoupování, na zastoupení. V průběhu let postupně jsme dosáhli pokroku právě v těchto základních právech, jak na základě smlouvy, tak na základě jednotlivých legislativních dokumentů, eh, které v tuto chvíli vytváří spotřebitelské aky. 40-leté výročí první legislativy v oblasti ochrany spotřebitelů je vhodným okamžikem pro eh, úvahy o budoucnosti. Ráda bych tedy přispěla velmi perspektivním pohledem, který eh, odpovídá nárokům 21. století. Vaše pomoc, vaše podpora je pro mě naprosto e, zásadní. Ráda bych s vámi spolupracovala na dalších kapitolách tohoto příběhu a kromě toho je důležitá ještě jedna věc. I nadále bych ráda komunikovala o našich úspěších. Nepochybně budeme mít v tomto roce celou řadu příležitostí, například summit o spotřebitelských záležitostech v červnu, kde se bude diskutovat o budoucí spotřebitelské politice a samozřejmě, že budeme mít možnost o těchto záležitostech diskutovat i dnes. Eh, za chvíli. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám za to, že jste hm, pokryla tolik různých témat. Um, dám slovo koordinátorům když, nebo náhradníkům koordinátorů a pak dalším předpokladem, že Olga tady bude za socialistické koordinátory, takže roz, jako první máte slovo. Ale vy tedy zastupujete Andras jako, Andra, jako uh, zástupce koordinátora. Děkuji. Děkuji paní komisařce. Děkuji za prezentaci mm, mm, vaší dosavadní práce. Máte velice zajímavé, důležité portfolio. A mnoho z nás bude mít radost z každého vašeho úspěchu. První věc, kterou jsem chtěla říci, toto že mm, nařízení o ochranu spotřebitele je důležité, aby mm, odpovídala digitálnímu jednotnému trhu. To je jeden trh, ať je digitální nebo fyzický. My zde bojujeme za to, aby všichni chápali, že to nemůžeme oddělovat, že to tež mm, platí pro spotřebitele, ať jsou v digitální nebo v fyzické realitě. Platí stejná ochrana. Nebo musí jim náležet stejná ochrana. A toto bude mm, ta výročí jste říkala první legislativy na ochranu spotřebitele, ta výročí? 40. výročí. Kol- Měli bychom to oslov, oslavit společně, eh, když říkáte, že budete informovat o eh, našich úspěších, to je slabost našich institucí v, kominu, v komunikaci. Není jenom, to jenom o našich úspěších, ale uh, o právech. Samozřejmě, že to je e, dosažený úspěch, ale komunikační politika našich institucí e, vyžaduje zlepšení a já věřím, že vy budete jedna z těch, kdo ví, jak tedy komunikovat s lidmi mimo Brusel, aby věděli, jaká jsou jejich práva. A to je velmi důležité i pro podniky, pro ekonomiku. Pokud nebudeme Mm, pokud spotřebitelé nebudou znát svá práva, nebudou důvěřovat podnikům a podniky nebudou dělat zisky na, ze spotřebitelů, kteří jim nedůvěřují a mm, spotřebitelé potřebují funkční biznis s jasnými pravidly a tady spoleháme na vás. Pak chci říci k řešení sporů online. Uh, Mm, měli jsme tady skvělou prezentaci, bylo tam jenom málo poslanců, to, že mm, ta myšlenka, že bychom to mohli opakovat, eh, mm, to je zajímavé, ukazuje to, jaká konkrétní řešení pro spotřebitele mohou posílit jednotný digitální trh. Je tady jedna věc, která vyžaduje zlepšení a já eh, Mm, velice pečlivě jsem sledovala tu dobře připravenou prezentaci a to se týká jazyka. E, část e, překladu fungovala dobře, část nefungovala. A já očekávám, mám velká očekávání, když mluvíme s výrobci z různých zemí a ty nám říkají, jak jsou diskriminováni na trzích v jiných zemích, v, ev, v různých evropských zemích, tak to skutečně eh, není um, problém, který řeší komise, že eh, spotřebitel má menší možnost volby Mm, z důvodu diskriminace v různých zemích, že se to týká i mm, vyhledávačů na internetu. Z hlediska spotřebitele je tady obrovská výzva před námi, tedy v tom mít přístup k těm produktům. Je tady mm, také, také nedostatečný na legislativa v oblasti prodeje. To je obrovský uh, jak jste říkala, to je obrovský problém pro spotřebitele, nemůže pro, profito, který nemůže profitovat z jednotného trhu nejenom v digitálním oblasti, ale i jinde, nejenom online. Například eh, v Holandsku nemůžu mm, mm, mm, koukat na House of Cards, což mohu v Belgii, a to je diskriminace, s kterou bychom měli skončit zde. Olga Sehnalová. Paní komisařko, já využiji to privilegium, že vás mohu eh, jménem socialistů a demokratů v Evropském parlamentu v našem výboru jednak přivítat a jednak vám promluvit v češtině, eh, takže tak učiním. Eh, dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši úvodní prezentaci a děkuji vám i vlastně za takovou tu trojici vašich hlavních priorit, pokud se týká spotřebitelů, a to je ochrana, volba a důvěra jistě mý kolegové budou mít řadu dotazů, takže já se vlastně omezím eh, pouze eh, na dva. Eh, v podstatě jednoho z nich se dotkla už předřečnice Roza Tunova Eh, a týká se eh, diskriminace spotřebitelů na základě jejich původu či místa bydliště, eh, respektive jak takové diskriminaci předcházet, protože pocházíme ze stejné země, tak si myslím, že i naše osobní zkušenosti tady v tomto budou velmi podobné, protože samozřejmě, ačkoliv teoreticky máme legislativu, která podobnou formu diskriminace výslovně zakazuje, ty konkrétní příklady ukazují, že se zdaleka nejedná o, o krajový jev. My máme stovky stížností spotřebitelů, které zaznamenala jak síť evropských spotřebitelských center, eh, ať už při online nákupech zboží a služeb. Eh, víme o probíhající kauze eh, odlišných cen a smluvních podmínek u autopůjčoven, ale také třeba odlišná kvalita značkového zboží potravin, ale samozřejmě nejen potravin eh, prodávaných v jednotlivých zemích. Eh, vy jste mluvila o důvěře, takže ten dotaz zní, zda souhlasíte s tím, že diskriminace spotřebitelů narušuje eh, jejich důvěru ve vnitřní trh a jak případně plánujete proti takovéto diskriminaci v rámci vaší agendy či i ve spolupráci s kolegy aktivně bojovat. Ten druhý dotaz, pokud dovolíte, eh, se bude týkat situace, kdy už spotřebitel v podstatě na svých eh, právech eh, krácen je a žádá nápravu protiprávního jednání. Ehm, jak samozřejmě víte, sociální demokraté dlouhodobě požadují horizontální legislativní návrh na zřízení mechanismu kolektivního odškodnění na vnitrostátní i unijní úrovni Komise na toto téma vydala v roce 2013 doporučení a zavázala se vyhodnotit účinnost dobrovolného přístupu. Eh, já bych se vás tedy chtěla zeptat, v jaké fázi je toto hodnocení, eh, případně kolik členských států zavedlo Institut kolektivního očkodnění spotřebitelů eh, a jak jsou tyto jednotlivé právní systémy kompatibilní v rámci vnitřního trhu a případně zda počítáte tedy s možnou legislativní iniciativou v případě, Eh, že se cíle doporučení minou účinkem. A ještě malinká podotázka, samozřejmě, že nás také zajímá váš výhled, pokud se týká eh, společné právní úpravy prodeje, eh, zda tedy a kdy můžeme očekávat revidovaný návrh. Děkuji. Simple. Simple. <laughs> I'm going to go, go through all the groups in one round. Eh, všechny eh, frakce eh, v rámci jednoho kola pak bude následovat odpověď pan Dalton za EKR. Děkuji. Ehm, zdravím paní komisařku je dobré, že hovoříte o výhodách TTIP pro spotřebitele. Naše frakce eh, mm, to skutečně chce vyslat tento signál. Teď je trošičku ztracen v obecné diskusi o TTIP. My musíme skutečně klát důraz na spotřebitele, především volby, možnosti volby pro spotřebitele. Co se týče konkrétních otázek, já mám jednu, ta se týká nařízení o bezpečnosti produktů. Komise dělá eh, analýzu nákladů a výhod podle článku 7, to je eh, označování země původu. Můžete k té studii něco říci, jak to probíhá, jak to vypadá? Co se týče digitálního jednotného trhu, Mm, samozřejmě pro eh, malé podniky je velice obtížné prodávat věci přes hranice. To je věc, kterou musíme řešit. Musíme eh, zajistit, abychom, ehm, mm, pokud řešíme jeden problém, nepodkopávali jednotný trh v jiné oblasti. Dále eh, tady se trošičku budu opakovat, to už řekl koordinátor za jinou frakci. My máme problém s, licen- s podmínkami licencí. Pokud někdo kupuje digitální zboží, mnoho z nich neví, že si to eh, nemohou vzít sebou, když jdou do zahraničí. V EPP uh, eh, hovoří tedy o House of Cards no, a pro mě to je problém je Cricket, Kriket. Um, ehm, Ehm, pokud to nevyřešíme, tak budeme podporovat piráctví. Pokud si nemůžete vzít sebou něco, co si koupíte někde jinde, tak uh, pak podporujeme piráctví, pak, je, pak je, uh, si to mohou kupovat ilegálně. To musíme, to musíme zabránit, musíme mít právní rámec, který umožňuje, aby si lidé vybrali obsah, jaký chtějí a aby eh, chápali tu licenci, která je s tím spojena. Mm, takže chápání eh, spotřebitele omezení licencí digitálního zboží. Eh, mm, v rámci dialogu o licencích eh, považujete za užitečné mm, ty producenty informovat, podpořit v tom, aby informovali o omezení těch licencí, alespoň na dobrovolném základě do budoucna. Děkuji. So, Dita so Dita Charancová za liberály, máte slovo. Děkuji. Děkuji paní komisařce za úvodní slova. Vy jste zmínila mm, řadu bodů už s, Eh, jak už jste vyrozuměla z diskusí, z komentářů předřečníků, jsou to taková dvě sexy témata eh, pro tento výbor. Jeden je TTIP, jedno je digitální jednotný trh. K TTIP jsme právě měli zajímavou diskusi dnes dopoledne, zpracováváme stanovisko ke zprávě TTIP. Já nemohu než souhlasit, Eh, s tím, co jste řekla o významu této dohody pro spotřebitele. Doufám, že um, signál zešlý z tohoto výboru půjde i tímto směrem. K jednotnému digitálnímu trhu. Toto je skutečně výzva jak pro komisi, tak pro tento parlament. A vy jako komisařka pro ochranu spotřebitele byste měla mít Mm, sil, velké slovo v přípravě strategie digitálního vnitřního trhu. Mám jednu otázku týkající se digitálního vnitřního trhu, což je mm, sdílená ekonomika. Mm, stále eh, sdílení, stále mnoho stále více lidí používají eBay a eh, internet pro sdílení bytů na dovolenou a podobně, takže toto také Uber taxi. Takže to jsou různé modely, které se tady rozvíjejí. Jak eh, vidíte ochranu spotřebitele, které se, kteří se účastní těchto nových modelů? And then Dennis Jung. Dennis Jung. Děkuji, eh, děkuji také paní komisařce Eh, že mezi nás přišla a také děkuji za velice jasný úvod. My jsme začali takovým přístupem velice zaměřeným na biznes a já mám eh, otáz, dvě otázky k tématům, které jste zmínili. Jedna z nich byla energetická unie. Musím říct, že jako spotřebitel mm, mm, eh, když si chci koupit oblek, tak Ehm, to udělám spíše, než abych porol reklamu všech možných energetických firem, protože jejich nabídky jsou stále složitější. Nyní existují eh, stránky, kde eh, jsou k dispozici srovnání, ale i to je eh, složité pro spotřebitele. Udělat informované rozhodnutí, která firma, který kontrakt, který program se má koupit. Mě by zajímalo, zda existují nějaké iniciativy ze strany komise, jak to zjednodušit, pod, aby poskytovatele energetických smluv zjednodušovali své produkty. Druhé téma je TTIP. Eh, vím, že jste zodpovědná také za justici, tak Eh, víte, že eh, soudní dvůr mm, přikládá eh, velký význam mm, evropskému právnímu rozkazu a mm, to je otázka, která se týká i Evropského soudu pro lidská práva. A já jsem se zamýšlel na to, co to znamená pro typ? Příklad rozhodnutí soudního dvora k směrnici o spotřebitele. Investor pak může argumentovat, že to mění pravidla do budoucna, negativně ovlivňuje investice, které mm, firma hodlá učinit. Pak se může vrátit na systém ISDS a soudní dvůr může být jeho rozhodnutí zvráceno jako evropská legislativa tímto rozhodnutím, protože to, toto rozhodnutí bude platit a pak bude možné ho uplatňovat i pomocí pokut. Takže jaký je vztah mezi Evropským soudním dvorem, autonomií Evropského právního řádu a ISDS v rámci TTIP? Další otázka. Mnoho kolegů již mluvilo o digitálním trhu, to je důležité téma. A mm, tento týden jsem si všiml, že například ve Francii můžete získat mm, jenom dom, název domény FA, když, FR, když jste etablovaný nebo zřízený ve Francii. Takže když googlujete jako spotřebitel, mm, tak ve Francii, tak se to tam ani neobjeví, protože Google vždycky vybere ty stránky, které jsou nejblíže tam, kde bydlíte. Eh, takže jak toto překonáme, že se, musíte být eh, zřízení no, sídlo v nějaké společnosti, abyste tam mohli podnikat. Eh, co se týče um, zavádějící reklamy, je skvělé, že to se tím chcete zabývat. My jsme o tom mluvili během slyšení. Vy jste nám slíbila, že budete podnikat kroky. Já jsem rád, že tomu tak je. Jedno doporučení z mé strany Pravidla jsou jedna věc, ale velice často je obtížné eh, pro firmy, eh, jak využívat stávající pravidla. Například v Nizozemí máme helpdesk pro podvody, který pomáhá firmám jednak ohlásit a získat pomoc v těchto případech. Pokud bychom měli síť takovýchto um, ehm, helpdesku, tak bychom získali hodně informací o o co se jedná, jaké firmy dělají tu nekalou reklamu a e, jak je řešit. Vedle e, legislativního návrhu bychom možná si dovedli představit praktické e, uplatňování to, těchto věcí. Děkuji. Myslím, že komisařka nebude schopna odpovědět na každou otázku, když někteří kladou až pět otázek, tak ona se o to pokusí v prvním kole, pak bude další kolo. Myslím, že tady padly i zajímavé nápady, paní komisařko. Já využiju taky tu privileg, to privilegium, které se mi nedostává často, že budu mluvit česky, eh, tedy mým mateřským jazykem, protože možná se mi podaří eh, za kratší dobu a pregnantněji vysvětlit, co mám na srdci. Děkuji, padlo tady skutečně řada inspirativních návrhů. Eh, jestli odpovím na všechno, to se uvidí. Eh, mě učili, že když mám být politička, takže mám odpovědět na to, co chci říct. A někdy, jak si eh, ty otázky politici přeskakují. Já se pokusím odpovědět na všechno. Co se týče toho, co říkala paní Tun o tom, že bychom měli lépe komunikovat. Tohle je můj velký úkol, nebo to, čím trošku i mučím svoje kolegy, kolegy v kabinetu a v DG Just a Consumers, protože chci, abychom hodně informovali, nejenom abychom tlačili na informované uh, chování nebo in, eh, poskytování informací spotřebitelům, ale taky, abychom my informovali o tom, co děláme a co plánujeme. Já dám uh, příklad uh, zrovna z, z, z dnešního dne, kdy jsme měli poradu, chtěla bych informovat uh, uh, intenzivnější kampaní o o něch 31 nekalých praktikách, kterých se dopouští eh, eh, prostě někteří eh, obchodníci, tak jak byly identifikovány a myslím si, že udělat takovou komunikační akci, že by, že by se to vyplatilo zejména kvůli těm zranitelným skupinám občanů, ať jsou to staří lidé nebo, nebo mladí, kteří prostě jsou, ne, nedokážou docenit rizika, která se v těch transakcích mohou skrývat. Myslím si, že toto je velký dluh, který máme, abychom lépe lépe informovali. Další příklad toho, k čemu budu i trošku eh, nutit své kolegy a, a budu chtít, abychom v tom byli, eh, byli důslední. Víte, že eh, v, v lednu příštího roku máme spouštět systém online dispute settlement, to znamená OODR, a že e, to je systém, do kterého se mají přihlásit lidé, kteří budou chtít řešit svůj problém, že prostě jim bylo dodáno nekvalitní zboží nebo nefunkční nebo něco jiného, než chtěli. A já tvrdím, že s tou kampaní k ODR nesmíme začínat až e, po novém roce e, protože víme všichni, jak se vždycky zvýší nákupy na internetu před Vánocemi. Eh, měli bychom taky trošku vnímat ten eh, život a běh a toho, že jsou někdy Vánoce v běžném roce a proto říkám, musíme s tou kampaní začít dřív, minimálně eh, v říjnu, v listopadu oznámit, že bude takovýto nástroj, že pokud si někdo koupí vadné zboží, tak může už v lednu využít tento náš systém. Samozřejmě s určitým ražením v zádech, že ten systém bude mít na začátku určité mouchy tím narážím i na tu otázku, co se týče jazykových eh, mutací a překladů v ODR. Eh, byla jsem informována o tom, že eh, s tímto budeme se snažit vyrovnat, jednak, že ta mašina, která nám překládá a která má zatím v určitých kombinacích jazyků určité problémy se srozumitelností a s přesností překladu, že do té mašiny prostě budeme investovat energii a čas, aby překládala správně a jednak eh, taky budeme do překladů v rámci toho systému zvát, eh, <clears throat> jak to říct, eh, lidské překladatele, human beings, eh, aby eh, překládali eh, ta konečná znění těch, těch konečných rozhodnutí. Takže bojujeme s tím jako s jedním ze základních problémů v tom, v tom ODR a to jsme věděli dopředu, že toto bude prostě praktická záležitost k řešení, k velmi, k velmi preciznímu a praktickému řešení, tak aby všechny jazyky byly obsaženy a byly dobře, dobře obslouženy. Takže kampaň a informovanost zcela jistě eh, přitlačíme. Co se týče ODR, eh, na to, na to už jsem odpovídala. Eh, samozřejmě je to výzva z hlediska, tady, tady mám otázku, zda bude mít potřebitel eh, větší možnost volby a otázku na vyhledávače, House of Cards a tak dále. Eh, my jsme, eh, tímto se dostáváme do tématu Digital Single Market, to znamená jednotný digitální trh a na otázku nové legislativy, která se týka, bude týkat nákupu digitálních obsahů. Tady, jak jsem už říkala v úvodní řeči, my chceme přinést jednotnou úpravu, protože zatím jenom asi ve dvou nebo ve třech státech je eh, nějaká legislativní úprava a jinak tam máme eh, schodek a myslím si, že je dobrý čas na to, abychom přinesli harmonizaci, včetně toho, že eh, budeme informovat spotřebitele, tak jak tady potom volal pan Dalton, tuším, abychom informovali, co to znamená, když si kupují digitální obsah že jestli si kupují licenci nebo jestli si to kupují pro nějaké širší využití. Toto jsou věci, ve kterých zcela e, e, není jasno zatím a kde máme a budeme mít velký, velký úkol, abychom informovali spotřebitele, co se vlastně děje, e, pokud e, platí, e, co, co si vlastně kupují, abych to řekla úplně přesně. E, my jsme měli a mám za sebou řadu velmi intenzivních, někdy i vzrušených debat o jednom z těch sexy témat, o kterých mluvila Dita Charanzová, a to je právě uh, nová, uh, to jsou nová pravidla pro nakupování online, což je jeden z mých úkolů pod tou prioritou uh, pro digitální jednotný trh. Co se týče eh, toho eh, nakupování digitálních obsahů, tam skutečně máme jasno a chceme přinést eh, novou úpravu, která bude harmonizovat pravidla. Pak tam ale máme složitější oblast, kterou nazýváme, nebo která se týká tangible goods, no teď už narážím na nedostatek v češtině, hm, hmotné produkty a tam eh, to řešíme v rámci komise i ve spolupráci s paní Běnkovskou a s DG Gross a s panem viceprezidentem eh, Andrusem Ansipem, který má na celý, celou tu plejádu eh, pro věcí, které se týkají digitálního jednotného trhu. A e, máme debaty o tom, do jaké míry a jak budeme harmonizovat e, pravidla pro spotřebitele pro nákupy na internetu. Víte, že to je e, snaha, která musela nutně nastat po té, co jsme stáhli tzv. CESL, to znamená Common European Sales Law. Já jsem slíbila, že přijdeme s novým návrhem, takže to je to, o čem teď mluvím, že se snažíme eh, přijít takové, eh, přinést takové řešení, které bude přinášet eh, právní jistotu a větší důvěryhodnost pro spotřebitele když půjdou nakupovat na, přes internet. Ale zároveň takový, takové řešení, které nebude přinášet eh, potíže a eh, další zátěže pro obchodníky. To znamená, že snažíme se vybalancovat to řešení tak, abychom našli eh, tu správnou míru. Eh, hovoříme o možnostech, které eh, navrhuje paní Běnkovská, a sice, že by eh, se mělo jako subsidiárně používat právo toho, kdo prodává. A my samozřejmě se hlásíme velmi silným hlasem k tomu, abychom přinesli pro nákupy na internetu jasný seznam pravidel a nepřekročitelných principů, na které se bude moci eh, spotřebitel spolehnout, pokud půjde nakupovat online. Moje vize je, že toto děláme pro spotřebitele, který není právník, není extrémně vzdělaný eh, ve věcech eh, obchodního práva, který nestuduje dopředu smlouvy, který se prostě jen chce spolehnout na to, že pravidla pro nákupy na internetu budou předvídatelná, nebude tam žádné nemilé překvapení a budou sjednocená. To znamená, že eh, se nebude rozlišovat, jestli je to spotřebitel z Dánska, z Česka, ze Slovenska nebo odkudkoliv. To znamená, naše snaha je přinést eh, jednotná, eh, sjednocená pravidla, eh, nepřekročitelná, která budou představovat dostatečnou ochranu spotřebitele. V žádném případě nechceme, a to jsem řekla zcela jasně na mnoha jednáních, snížit ochranu spotřebitele u online nákupů a ani nechci, aby se extrémně eh, eh, odlišovala ochrana spotřebitele online a offline. A to tady taky už zaznělo, eh, že bychom měli, měli držet vysoké standardy v obou těchto světech. Když, jen tak pro zajímavost, když řešíme novou úpravu pro online nákupy a hovoříme o Eh, takové variantě, že bychom přinesli něco, co nazýváme model kontrakt, to znamená modelovým kontraktem, kde by byla ta pravidla, o kterých jsem mluvila před chvílí, eh, tak eh, jsme se dívali na to, podle jakého kontraktu vlastně se dnes nakupuje v Evropě. A vězte prosím, že eh, jsme zjistili, že skoro 60 veškerých nákupů online, které probíhají eh, ze strany evropských spotřebitelů, se děje podle takzvaného Californian Law. Prostě tady přijímáme pravidla, která eh, přinášejí do Evropy ti, kteří prodávají ze Spojených států. Prostě je to dneska nejužívanější eh, eh, vlastně spotřebitelská smlouva online která je vlastně importovaná do Evropy. Takže já eh, k tomu přistupuju prakticky. Lidi v Evropě si začínají zvykat právě na tento, tento, toto uspořádání a tuto úpravu a proto chci, eh, abychom se na to podívali, nebo díváme se na to, jaká jsou to pravidla a jakým způsobem eh, přinést evropská pravidla, která eh, budou taky respektovat očekávání, legitimní očekávání spotřebitelů. Doufám, že jsem v tomto byla zcela jasná. Časově příští týden máme orientační debatu na kolidži, kde budeme prezentovat naše představy. To znamená, já budu prezentovat představu o ochraně spotřebitele u online nákupů a potom v nějaké době, eh, myslím, že do půl roku bychom měli eh, připravit novou, nový legislativní návrh na impact assessment. Takže držím ten termín, o kterém jsem už hovořila posledně. Co se týče eh, eh, ty typu, ne, co se týče ještě otázky paní Sehnalové na eh, kolektivní vyjednávání a jak jsme na tom s inventurou, víte, že jsme vydali doporučení k členským státům, že to zatím byla spíše nelegislativní snaha, takže ta inventura teď vypadá tak, že 23 členských států už mají určitý druh povinného, nebo už, už mají vlastně zavedeno ve svém právním řádu určitý typ kolektivního vyjednávání. Nebudu je číst, je to většina a my se eh, budeme eh, snažit eh, do července 2017 vyhodnotit všechny tyto právní řády a to, jakým způsobem je kolektivní vyjednávání zavedeno a v případě, že nebude dostatečné to doporučení a to, jakým způsobem členské státy reagovaly, tak pravděpodobně přijdeme s návrhem na Eh, nějakou, nějaký typ legislativy. Nechci teď řešit, jestli směrnici nebo, nebo nařízení. Takže to bylo k tomu. Eh, k TTIPu eh, my jsme o tom měli velkou debatu s paní Malmströmovou na jednom, z, na jednom ze zasedání kolidže minulý měsíc. A samozřejmě já se do té typu dostávám nejenom přes ochranu dat, ale zejména přes ochranu zájmu spotřebitelů. Co se týče těch eh, investičních sporů, eh, tak tam bylo eh, dohodnuto, nebo zatím to vypadá tak, že jsou dohodnuta čtyři pravidla. Ochrana práva Eh, regulovat eh, tyto věci, eh, ochrana, nebo za, já to teď přečtu asi anglicky spíš, the protection of the Ochrana práva regulovat, zřizování uh, arbitrážních tribunálů, vztah mezi domácími justičními systémy a ISDS uh, a revize rozhodnutí ISDS přes odval, mechanismus odvolání. Jsou tam čtyři pravidla, myslím, že ZUS... Eh, eh, s těmito spory zabývat a že nebude eh, řešení přes arbitráže jediným možným řešením. To je zcela, zcela zřejmé. Co, co nám tam zbývá? licence, TTIP, ale máme tady ještě lahůdku eh, shared economy, na kterou se ptala Dita Charanzová. Eh, samozřejmě, že toto je velká výzva pro nás, eh, abychom zvážili, zda tato sféra bude vyžadovat určitou regulaci. Volá se po větší ochraně spotřebitele, já se samozřejmě musím dotazovat, kdo v tom C2C vztahu je ten spotřebitel, který má být chráněn, protože jsou to vlastně vztahy, do kterých spotřebitelé jdou dobrovolně, eh, musí to vědět, že eh, tam není žádná speciální regulatorní ochrana, takže spíše eh, je tady potřeba přitlačit na tom, aby byli informováni, že pokud si využijí službu výměna bytu nebo využití taxi služby Uber, nebo IBR, nebo jak, jak to čteme, eh, tak eh, jde ten spotřebitel do určitých rizik a je tady potřeba eh, jak si apelovat na jeho vlastní odpovědnost za, za jeho vlastní konání a upozorňovat na ta rizika. Toto jsou všechno nové způsoby spotřebitelského chování, které mají kořeny v operování v digitální sféře. Hmm. A já si myslím, že eh, toto je eh, sféra a vůbec spotřebitelské chování, které my musíme eh, vyhodnotit i z hlediska budoucího vývoje, protože já teď trošku od, od, odskočím do, do jiné sféry, když začal, začaly být masivně využívány sociální sítě, tak sociologové začali být na poplach že jsme na začátku éry, kdy se uvolňuje energie většiny. E, protože v těch sociálních sítích najednou většina začala být slyšet. Ta mlčící většina zminula a přesně toto se dnes přenáší do ekonomiky. Lidé přebírají eh, vládu svých věcí do svých rukou a eh, včetně toho, že prostě jdou do eh, věcí typu přes digitální connections, výměnu bytů a tak dále, nebo výměnu, výměnu bytů pro, pro prázdniny, prázdninové pobyty a tak dále. Takže my se musíme více zabývat tím spotřebitelským chováním a tím, jaké jsou prognózy eh, trendů. A pokud přijdeme s nějakou regulací, tak já tvrdím, že to musí být regulace, která nesmí omezit eh, tato spontánní chování spotřebitelů, musí eh, přinést apel na větší odpovědnost a nesmí brzdit rozvoj digitální ekonomiky, protože toto je součást digitální ekonomiky. A samozřejmě jsou tady otázky typu zdanění a respektování pravidel, eh, která očekáváme od všech, kteří jsou registrováni a kteří podnikají v těch oblastech. Toto jsou věci k řešení, ale nejdříve, než přijdeme s takovým řešením, tak eh, prosím pěkně, pojďme společně analyzovat kde jsme a kam, se to celé, kam to celé spěje, protože toto je skutečně trendová nová záležitost. Thank you. Um, so my speakers... Hmm, můj seznam řečníků je následující. Maria Karatz-Peltz, then Ildigo Gal-Pelz, then um, Christel Chaldemosa, then Lucy Anderson, then Virginie Rosary. Is there anybody? Okay. Monsieur Arimont. Anybody else? Kdo další? Okay. Anna Maria. Thank you. Maria. Vel, vaše prezentace skutečně odpověděla na uh, řadu mých otázek. Děkuji vám za uh, vaše odhodlání poskytovat informace o tvorné volbě v spotřebitele. My se všichni uh, těšíme na to sdělení. Uh, víte, e-commerce je mnohem aktivnější v rámci národních hranic. Je tady velká problém, velký problém s důvěrou přeshraničních transakcí, když mluvíte o zjednodušeních pravidel a online ochraně spotřebitele. Co přesně říkáte? Vy budete znovu otevírat směrnici o ochraně spotřebitele, budete vytvářet specifická pravidla pro spotřebitele online, různé kontrakty, pak bych měl pro, problém s neutralitou. Mm, myslím, že bychom, nemyslím, že bychom měli zjednodušovat tím, že bychom měli různá pravidla. Já, mm, mě by zajímal váš názor. Vítám, že se zaměř, chcete zaměřovat na transponování a uplatnit vynucování skutečné směrnice o právech spotřebitelů, která není plně harmonizovaná, jak bychom si přáli. Uh, Dále vítám, že chcete vrátit do hry um, nekalou reklamu, směrnici o nekalé reklamě. To má i dopad na ochranu spotřebitele. Já se chci zeptat, zda chcete řešit agresivní, intruzivní reklamu mířenou na děti jako zranitelné spotřebitele. Další otázka roaming. Eh, jak víte, eh, rada má jiný názor než parlament k otázce, kdy by měly být zřízeny roamingové poplatky. Je to velké téma. Zda zrušíme nebo dáme strop, že nebude dostatek peněz na zaplacení infrastruktury a hrozí, že některé členské státy spotřebitele se obávají, že eh, stoupnou ceny. Jaký je váš názor, jaký myslíte, že by měl být časový harmonogram? Vy jste zmínila dále ochranu dat, nařízení ochraně dat. Máme problém s radou zase k eh, načasování časovému harmonogramu. Jak vypadá ta jednání? Prosadí se to? Jste řekla, že jste odhodlána dosáhnout lepší rovnováhy mezi ochranou soukromí a přístupem pro malé firmy. Hmm zohledníme, že vezmeme v úvahu, že to musí být zaměřené na budoucnost, nesmí to bránit inovacím. Dále jste e, měla gender, e, rovnost pohlaví, mm, co se týče zvláštních pravidel pro ženy, podnikání a podobně. Myslíte si, že na evropské úrovni lze udělat něco pro prosazování přístupu žen k podnikání, především ve služ, v sektoru služeb. Já jsem skončila, já jsem k um, rovnosti pohlaví chtěla říci, že ženy v tomto výboru jsou nyní uh, v poměru 9 ku 5 vůči mužům. A to proto, že se více účastníme. I když ti muži, kteří se uh, objeví, kteří dorazí, jsou velmi aktivní. Já musím tedy být hodná na všechny, na obě, obě strany. Matiko? Ráda bych přivítala paní komisařku na našem dnešním zasedání. Jsem velmi ráda, že mezi nás přišla. Tato témata jsou velmi důležitá. Ráda bych eh, se vrátila k otázce paní Tun, to znamená jednotný trh a obchod. Víme, že nyní mají spotřebitelé více možností volby, jsou tu, eh, je tu více poskytovatelů, ale jsou tu i nevýhody, to znamená právní nejistota, ochrana spotřebitelů a tak dále. To jsou nevýhody. A já bych se ráda zeptala na následující věc. Mohla byste nám říct, na jaké oblasti byste se chtěla soustředit, pokud jde o oblast politiky ochrany spotřebitelů, tak abychom mohli chránit spotřebitele v rámci jednotného digitálního trhu. Eh, vy jste tedy eh, o tom z části hovořila. Já bych eh, ráda věděla, jaká, jaké oblasti to jsou. A další věc, budete spolupracovat s panem Oettingerem na nové legislativě, tak aby ta nová legislativa byla přátelská vůči spotřebitelům. budete se eh, snažit eh, o nezávislý jiný legislativní přístup, pokud jde o ochranu spotřebitelů. A nyní k tomu, co říkala Anna Marie. Eh, rozhodla jsem se tady položit ještě více otázek. Ráda bych znala váš názor na následující věc. Články o ochraně spotřebitelů by tedy eh, měly být přístupny na jednotném trhu, tak aby byly spotřebitelé informovány. Máte v plánu nějaké eh, eh, aktivity, tak abychom zvýšili důvěru spotřebitelů, aby spotřebitelé byli lépe informováni, aby měli tedy větší jistotu. Děkuji. Kristal Schaldemuse. Thank you, Madam Chair. Schaldemuse, prosím. Děkuji, budu hovořit dánsky. Øh, si tak, øh, fru kommissær, fordi at øh, de altid er så åbne over for at, tage en dialog med os både her. Paní komisařko, eh, vždycky eh, jste se snažila udržovat dialog nejenom s komisí, ale i mimo komisi. Stále jsme ještě nemluvili dnes o bezpečnosti výrobků a já to chápu, protože Eh, je to relativně nová záležitost, ale hovořila jste o digitální agendě a já bych ráda využila příležitosti, abych se vás zeptala na to, zda jedním z řešení týkající se bezpečnosti výrobků hm, otázka Medin by, zda by součástí tohoto problému nemohlo být najít se najít digitální řešení. Je to nějaká věc, o které byste eventuálně mohli uvažovat, co si jako digitální označování, aby se prostě pro podniky slevnily eh, náklady, kdyby bylo možný sken, možné skenovat například nějakou nálepku na balíček, aby se ověřovalo, zda eh, tedy to je v souladu s bezpečnou výrobou nebo ne. A hovoříme také o typu, ale ve skutečnosti eh, Tady eh, to souvisí také s označováním zemí původu. Eh, máme tady eh, také tuto problematiku zemí původu a myslím si, že i to by mělo hrál, hrát roli ve vyjednávání TTIPu. Hm, domníváte se, že tady se zvažuje i dopad těchto otázek v souvislosti s ochranou spotřebitele a bezpečností výrobků? Lucy Anderson. Děkuji. Paní komisařko, já bych se vás chtěla zeptat na přístup k soudnictví. Velmi vítám to, co jste řekla o kolektivním očkodnění a o skutečnosti, že tady dosahujeme pokroku v této oblasti, ale ráda bych tomu řekla ještě jednu věc. Zdá se, že je to tak, že uh, přístup k soudnictví je tady zaručen článkem 47 charty. Uh, uh, Týká se to i spotřebitelských práv. My jsme v, ledně, v lednu od vás získali odpověď, za kterou vám děkuji. Bylo řečeno, že tedy na základě studie se chceme zabývat procedurálními e, záležitostmi této věci a já bych se vás chtěla zeptat, jestli máte nějaké blížší informace o tom harmonogramu a my Eh, všichni kolegové jsme eh, často kontaktováni voliči, kteří nemohou prosadit svoje práva v rámci řešení sporů, v rámci iniciativy e-justice, což jsou všechno věci velmi vítané. Eh, domníváte se, že komplexní revize těchto práv je potřeba, tak aby, tak aby to bylo jasnější. A ještě jedna věc, velmi do, je do, velmi dobré, že tady pokračujete v tom projektu Justice Scoreboard, ale sedm členských států, včetně Spojeného království, neodpovědělo na dotazník, neposkytlo data a proto bych se vás ráda zeptala, co si o tom myslíte. A kromě toho eh, bych se vás ráda zeptala, jestli eh, jste slyšela eh, o kampani Keep Me Post, eh, jde o to, že zranitelní spotřebitelé se mohou rozhodnout, jestli tady budou dostávat eh, důležité informace v papírové podobě. Ráda bych se vás zeptala, jak to vidíte. Děkuji. Merci, madame la présidente, et merci. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní komisařko, že jste dnes mezi námi tři body krátce. První je evropské právo týkající se návrhu, eh, který komise hodla předložit. Nevím, jestli můžete už z této souvislosti něco říct. Jedná se o rozsah působnosti, bude se to týkat pouze internetových transakcí a ať eh, už se to týká práva spotřebitele, jaké to budou druhy transakcí. Můžeme pochybovat o legitimitu, jestli tady bude rozlišná či odlišná ochrana spotřebatelů. A jaká je povaha toho návrhu? Eh, je to stejné jako ten takzvaný 29. režim, chcete maximální harmonizaci nebo minimální harmonizaci jednotlivých vnitrostátních režimů, které jdou třeba dále než současná směrnice Evropská na ochranu spotřebitelů. Hmm, protože když je internetová transakce, nemáte žádné místo. Bude to tedy provozovna prodávajícího, nebo jak to bude? A teď rychle k otázce kulturních produktů. Jak víte, otázka přístupu ke kulturním produktům hraje velkou roli v Evropském parlamentu. Já bych ráda upřela vaši pozornost na otázku autorských práv, otázku přístupu přeshraničního. Eh, eh, tady se to tak až netýká možná práv autorů jako takových, ale práv licenčních Eh, víme, eh, že eh, zatím to ještě není vyjasněno. A stále se o těch autorských právech hovoří a v, té, v tom přeshraničním rozměru tady se na to hledělo spíše z ekonomických zájmů. A víme, že trh dnešní není sjednocen, protože jednotlivé členské státy na licence pohlíží jinak a není to jediná transevropská licence. A potom přenositelnost <clears throat> pro naše kole, britské kolegy je také důležité vidět, kdo má jaká práva, v jaké země, kdo může k čemu přistupovat. E, otázka tedy teritoriality, územnosti. A třetí otázka, počítáte s tím, e, když například vidíme, že v americkém internetu jsou jednotliví prostředníci i co se týče kulturních děl, jak tedy to vypadá s autory, jejichž ochrana je v mnoha zemích ještě slabá. Eh, čili bude, budou ti to, zřejmě má na mysli paní poslankyně zprávce kolektivních práv, kteří by zde měli hrát svou roli. Děkuji vám, paní komisařko. Pascal Achemo. Já, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji vám, paní komisařko. Právě jste v odpovědi na to první kolo otázek řekla, že se pokusíte odpovídat velice jednoduše a jasně a že se nebudete snažit vyhýbat otázkám. A proto já bych měl jenom jednu otázečku a tuto otázečku už jsem také pokládal na jiných místech a nikdy mi na ní nebylo zodpovězeno. Kdybych se vás zeptal, Zda pro vás je důležitá ochrana spotřebitele? Samozřejmě mi odpovíte, že ano. Když se vás zeptám, do jaké míry v TTIPO tuto ochranu spotřebitele musíme chránit, určitě řeknete také ano, ale když se vás zeptám, do jaké míry ty velké, vysoké standardy, které máme v Evropě, musíme chránit eh, v typu eh, práva spotřebitelů ochranu, řeknete také ano. A protože v současné době se o tom diskutuje, ale teď konstatujeme, že v CETě to jsou označení původu. Máme 1400 takových označeních původu v Evropě a jenom 145 je chráněno. E, CETA byla <clears throat> podepsána a z těch 1400 označení původu je pouze 145 chráněno. Otázka, jste si toho vědoma? A jak to chcete vysvětlit evropskému spotřebiteli, kterého chcete chránit? A za třetí, eh, máme-li tedy, jak bude vypadat ten stejný přístup, až bude TTIP? Děkuji vám. Thank you. I'm going to just quickly... Děkuji. Já sama položím několik otázek. Um, vy jste slyšela členy tohoto výboru kteří zastávají jasný názor, aby nebyl uh, ignorován hlas spotřebitelů a aby vnitřní trh fungoval, aby spotřebitelé podnikatelé mohli obchodovat v 28 zemích. Takže je velmi užitečné, velmi důležité pro nás, aby hlas spotřebitelů byl slyšet nebyl ignorován. A chceme, aby e, spotřebitel neměli méně ochrany na společném trhu, než mají na svém domácím trhu nebo na digitálním trhu, než na kterou, kterou mají na tradičním trhu. Můžete nám Eh, slíbit, že tedy eh, nás ujistit, že v digitálním světě nebude ochrana jiná nebo menší než v tradičním a ujistit spotřebitele, že když podepisujeme obchodní dohody, tak ta ochrana nebude horší, protože důvěra spotřebitele je zásadní. Dále chceme zajistit, aby komise v organizacích eh, prosazuje mm, hlas spotřebitele jako první. To znamená, v každé interní reorganizaci eh, komise by měl být jasně slyšet hlas spotřebitele. V tom vás podpoříme. Podpoříte nás, eh, prosím, v tom, aby eh, byl slyšet hlas našeho výboru, i když mm, to bude řešit jiný výbor, my chceme mít jistotu, že na spotřebitele nebude zapomenuto konkrétní věci, zpráva spotřebitelů v digitálním světě. Já plně chápu, že jsou některé digitální produkty, kde eh, spotřebitelé nemají žádná práva v současnosti a to je třeba vyřešit. Problém je v tom, že i organizace spotřebitelů eh, nechrání spotřebitele a znovu otevření směrnice o ochraně spotřebitele může mít Eh, své výhody, ale trvalo dlouho, než jsme se dohodli poprvé. Já nemyslím, že prostě můžeme tak dlouho čekat. Eh, navrhujete tedy, abychom alespoň původně, alespoň, alespoň na začátku se snažili přes modelové kontrakty dosáhnout něčeho rychleji, ehm, než bude ehm, legislativní řešení. Ta modelová nebo vzorová smlouva má výhodu, že je rychlejší. K té typu, vy jste hovořila o ISDS, můžete transparentnost pro spotřebitele veřejnost mm, brát jako klíčovou eh, v otázce arbitráže s investory. Povídá se, že arbitráž je vždy za zavřenými dveřmi, že je tajná, to by neměla být, mělo by to být transparentní a spotřebitelé by to měli vědět. A trošku eh, taková drzá otázka. Tento výbor chce lepší regulaci a lepší implementaci a chceme se částečně zaměřovat na implementaci. Mm, byla byste ochotná Mm, zjistit, aby eh, experti komise se podívali na to, jak se implementuje například mechanismus online sporů, než eh, malé pohledávky. Eh, zajistíte tedy lepší implementaci. Budete schopna poslat sem experty z komise, aby se angažovali v dvoustraném dialogu, lepší implementaci ehm, těch řešení eh, sporu spotřebitelů. Deset minut máte. Trošku přetáhneme. Začnu od eh, reakcí na to, co říkala eh, Madame Ford. Samozřejmě, že v naší eh, politice pro spotřebitele máme na mysli eh, důvěru a eh, legitimní očekávání. Já si myslím, že ve všem, co budeme dělat, se musíme snažit přinášet takov, jednak přitlačit na tom Eh, na tom výkonu legislativy, protože spoustu věcí máme už v legislativě. To znamená, že jde jenom o toto udělat. A tady slibuju, že eh, můžeme eh, průběžně informovat na technické úrovni, jakým způsobem se daří implementovat evropskou legislativu a vynucovat vlastně plnění. Ale pokud budeme zavádět novou legislativu, myslím si, že bychom měli hodně <clears throat> Eh, se dívat na to, jaké jsou vlastně eh, zvyklosti, jaká jsou očekávání. Myslím si, že tady jsou pro nás inspirací obchodní, mezinárodní obchodní organizace, které prostě eh, čas od času zafixují do nějakých modelových pravidel něco, co na tom trhu se normálně odehrává. To znamená, že tady bych ráda přicházela s, takovou, s takovými návrhy nové legislativy, které budou kopírovat praxi, a které nebudou brzdit eh, ekonomickému rozvoji, což eh, zrovna se týká toho, toho digitálního světa, ale o tom už jsem mluvila předtím. <clears throat> Co se týče eh, mainstreamingu nebo toho prosazování politiky ochrany spotřebitele do všech možných politik, my jsme udělali v mém kabinetu a na DG takové opatření, aby tam byly konkrétní osoby odpovědné za to, čemu se teda říká mainstreaming, a ti eh, dávají eh, hlavu na špalek, to znamená plnou váhu své odpovědnosti za to, že neunikne nic, kde bychom měli prosuzovat zájmy spotřebitelů. To znamená, já tady hovořím o eh, v podstatě jednoduchém organizačním opatření, které máme zavedeno a které funguje. Proto jsme poměrně silně zareagovali už do té Energy Union Eh, do toho návrhu, s kterým přišel kolega Ševčovič. Eh, co se týče eh, toho, jestli chceme sáhnout do do směrnice na ochranu spotřebitele. Víte, že máme v podstatě podrobit nějakému přeskumu té základní legislativy na základě toho, jak funguje v praxi v příštím roce a je to jedna z možností, že právě to sladění principů pro nákupy na internetu půjdou touto cestou. Já tímto konstatuji, že zatím máme v legislativě eh, jako eh, základní pravidla a, a ty eh, povinné principy, všechno, co se týče předkontraktních informací, řadu věcí, které se týkají e, života toho kontraktu, ale chybí nám tam e, oblast reklamací, e, tomu, čemu se v angličtině tedy říká remedies. A tady prostě buď to, to uděláme Eh, speciálním eh, návrhem, eh, který bude spadat právě teď pod ten balíček Digital Single Market Priority, anebo to uděláme během toho přehodnocení legislativy v roce 2016. To znamená doplnění toho, co chybí zatím legislativě. Byla jsem kolegy velmi varovaná, jsem tady velmi otevřená před vámi, že pokud do toho sáhneme, a otevřeme to, že eh, to bude trvat dlouho, tak jako eh, tady říkala paní Koraca Bild, eh, že vlastně to bude dlouho trvat, než dospějeme zase k nějakému finálnímu formátu a než schválíme novou legislativu. Tak toto je samozřejmě riziko, které, které to sebou nese, pokud to, tuto legislativu otevřeme. Pokud půjdeme cestou toho refit, No, přehodnocení nebo Nobely, té, té legislativy, tak eh, máme takové řešení, které je na dobrovolné bázi, to znamená sestavit to, čemu říkáme modelový kontrakt, který ponese v sobě ty základní principy, eh, které zajistí ochranu spotřebitele a které nabídneme eh, obchodníkům online eh, k využívání, tak aby si to využili jako určitou značku, která bude přinášet právní jistotu to znamená dobrovolnou eh, jakousi certifikaci, která by <clears throat> vlastně přinesla eh, spotřebitelům jistotu. Pokud kupuju od tohoto obchodníka, tak vím, že se mohu spolehnout na, tento, na tuto sérii základních pravidel. Toto je eh, řešení, které je nelegislativní, které bude vyžadovat velmi silnou komunikaci s celou tou obchodní sférou ale kterou podle mě musíme udělat, pokud se eh, začne eh, rýsovat, že legislativní řešení potrvá dlouho. Takže, takže toto, je, toto je náš plán eh, pro překlenutí určité doby. Uvidíme, byl by to experiment a samozřejmě já se v tomto spolehám na to, že ti obchodníci na to uslyší, že i pro ně to bude konkurenční výhoda, že budou přinášet tu, tu právní jistotu spotřebitelům v celém evropském trhu, nejenom v jednotlivých zemích. Co tady zbylo eh, k odpovězení eh, v té části časové, která, která mi zbývá, eh, no gender, to by bylo eh, jednoduché, nekalá reklama, dopad na ochranu spotřebitele a zranitelní spotřebitele, speciálně děti. Ano, my eh, vlastně teď dokončujeme studii o Eh, tom, jakou speciální ochranu si zaslouží jednotlivé eh, skupiny zranitelných spotřebitelů. Eh, ta studie by měla být v dubnu hotová a budeme potom z toho vyvozovat, jaké, jaká opatření, s jakými opatřeními přijdeme. Velmi pravděpodobně to budou opatření typu kampaně a zvýšení informovanosti spíše, spíše než to dá legislativa, ale u té nekalé reklamy se může stát, že nějaké opatření legislativní přijde. Roaming, no poplatky pokud možno žádné eh, a co nejdřív, aby byla stručná. U ochrany dat eh, tam musím říct, že věřím, že se nám podaří letos tu, eh, to nařízení přijmout. Mám za sebou v pátek jednání rady, kde to vzalo pozitivní směr a myslím si, že na reformu ochrany dat eh, čekáme nejenom v oblasti ochrany spotřebitele, protože to je součást celého toho balíku týkajícího se důvěry lidí jít na online eh, eh, nákupy, ale čekáme na to i ve vztahu k TTIP a čekáme na to i ve vztahu k celé oblasti bezpečnosti, posílení bezpečnosti v Evropě, kde já mám teda taky nějaké úkoly. Eh, k ženám. Eh, konstatuji s potěšením, že ženy v Evropě eh, se velmi dobře chopily šancí pro digitální obchodování. Z České republiky, což je teda země, kterou znám nejlépe, hlásím, že po krizi 80 nových drobných podnikatelů, kteří přišli s inovativními nápady a začali podnikat, byly ženy. Takže co k tomu dodat. Krize je šance a ženy to možná chápou o něco více než muži. Uh, tak a zůstalo něco klíčového, nezodpovězeného. K tý typu, ano, e, co největší standardy neumím odpovědět konkrétně a přesně, eh, ale ještě jednou se k té otázce vrátím. Takže i já jsem politička, která vám na to neodpoví, ale ne, ne proto, že bych nechtěla, ale spíš eh, proto, že se na to musím podívat. Vy jste operoval konkrétními čísly, na které teď neumím zareagovat. Ale co se týče posílení transparentnosti jednání, toho si je kolegyně Malstromová velmi vědomá, eh, protože udržovat jednání o ty typu v černé skřínce za zavřenými dveřmi, to zavání samozřejmě nějakou kabinetní eh, politikou, která absolutně nepomáhá celému tomu procesu, protože víme, že už dnes je kolem ty typu hodně protestů, hodně mítů, a ty se dají vyvrátit jedině tím, že budeme otevřeně a průběžně informovat. Takže já slibuju, že vůči ty typu budu svou agendu hlídat. Já nejsem v tom core týmu, který eh, ty typ vyjednává, ale budu přizvána na ta jednání, kde se to bude týkat ochrany data, ochrany spotřebitele. Otázka teritoriality, autorských práv, všechno to, co říkala paní Rozier, eh, to musím konstatovat, že eh, je to sice pod prioritou Digital Single Market, autorská práva, eh, ochrana spotřebitele a do, dodávání balíků, to jsou tři velká témata, která se týkají nákupů na internetu a hm, tady teda musím konstatovat, že autorská práva nejsou mojí agendou a že na to teď taky neumím přesně odpovědět nerada končím své odpovědi s sdělením, že něco nevím, ale je to tak. E, spíš teda poděkuju ještě za, za pozornost a za vstřícnost a vyjádřím, e, <laughs> že se těším samozřejmě na další, na další spolupráci a děkuji za inspirace pro naši další práci, kterou jsem tady dnes získala. Děkuji vám. The next item is an exchange of views on Pascal Durand. Dalším tématem je výměna názorů o stanovisko Pascala Duranda, pokud jde o Evropský fond pro strategické investice. Pascale, chcete se chopit slova? Mm, děkuji, děkuji. la fois. Děkuji mnohokrát, Vicky, za to, že jsi mi udělala slovo a že si mě ještě zviditelnila. Je to výměna názoru, čili já bych tady raději poslouchal, než abych vyjadřoval svůj postoj. A pouze řeknu, že už jsme vedli výměnu názoru se stínovými zpravodaji k tomuto fondu investic, strategických investic a globálně se domnívám, že tady máme společnou pozici a že doufám, že nalezneme společnou pozici v co možná nejkonzensuálnějším duchu. Ehm, pár slovíček jenom. Filozofie, která, kterou zastáváme, myslím si, že tu máme všichni, je konstatovat, že tady je potřeba investic v Evropě, a že tyto investice by se neměly dělat jen tak, něda, jen, jen tak ledajak a jen tak lec kde. Mělo by se to dělat v rámci také Horizontu 2020 a ten fond pro strategické investice by měl být samozřejmě koherentní s cíly Evropské unie a s existujícím je To sdílíme všichni. Co se týče článku 1.1, já, bych, já jsem si přál zmínit mikropodniky, eh, malé lokální podniky, malé vzájemné pojišťovny a tak dále. Také bychom chtěli eh, aby tam byl ten a pojem, že to bude sociální a také bude to mít trvale udržitelnou ekologickou hodnotu. Ehm, my jsme tady tak trochu diskutovali, proč jsou tam tři tisíce a proč pak tam bylo 1500, aby tady nebyla žádná dvojakost nebo dvojznačnost my eh, si samozřejmě uvědomuje, že v obecném rámci eh, mohou, tak jak je to napsáno v článku 5.2, investovat. Ale když se podíváme na 101, tak malé podniky, které mají 1500 podniků, to je definice, která se objevuje ve směrnici pro státy, eh, které chtějí kapitál vyinvestovat si do malých a středně velkých podniků. Eh, právě malé a středně velké podniky se na to ptali, eh, proč tedy tady 1500 není od začátku, proč to tam je, ale já říkám, protože je to v rámci hlavní směry Unie. 132 článek. Samozřejmě další vývoj jednotného digitálního trhu. Tady, myslím, nebudeme mít rozdílné názory Tyto projekty mají samozřejmě podboři, podpořit veřejné služby a trvale udržitelný vývoj v každém ohledu. E, vybrané projekty by měly být podrobeny sociálnímu, ekologickému a ekonomické e, studii dopadu. Měly by mít ekon pozitivní dopad na zaměstnanost a samozřejmě pozitivní dopad zejména na lokální úrovně, což je velice důležité. Rovněž tady připomínáme, že administrativní legislativa by měla respektovat nové sociální a ekologické normy. To je nesmírně důležité. No dobře, já jsem se snažil probrat to, co možná nejrychleji a e, zhrnout diskuzi, kterou jsme doposud měli. Rád bych ještě připomněl e, lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů. Zítra se znovu ve jednu hodinu scházíme s stínovými zpravodajci a potom budeme eh, k tomu jednat v úterý příští týden. Já očekávám, že tedy co nejrychleji budeme moci dokončit práci na pozměňovacích návrzích. Eva Panova. Thank you, Chair. I would like to... Panova, děkuji. Děkuji, já chci poděkovat eh, stínovým zpravo, jménem stínového zpravodaje. Vítá návrh komise nařízení, které by mělo podpořit investice a zajistit lepší přístup eh, firm k financování. Nastavenson vítá mm, mm, e, zmínky o malých středních firmách, které jsou hlavními tvůrci pracovních míst a měli by být klíčovými beneficienty podpory podle tohoto návrhu. Také navrhuje eh, k článku 5.2 eh, začlenění rozvoje vnitřního trhu, především digitálního vnitřního trhu, digitální infrastruktury. Z tohoto hlediska EPP by Eh, se přálo zmínit rozvoj vnitřního trhu EU, protože to je rámcová podmínka pro dosahování cílů a posilování průmyslové kapacity EU. Dále zmínka digitálního jednotního trhu, digitální infrastruktury je důležitá, protože podporuje propojený digitální vnitřní trh, můžeme um, podporovat kvalitnější pracovní místa, především pro mladou generaci. Rozvoj digitální infrastruktury je důležitou technickou podmínkou, co se týče znalostí a inkluzivní společnosti. Současně je nutné zdůraznit v některých oblastech vnitřního trhu, že Mm, tedy významným potenciál růstu a pracovních míst a bylo by vhodné mm, zajistit, aby pokrok v určitých oblastech byl také, mm, byl také možné financovat, pokud bude v souladu s politikami Evropské unie. Je důležité zajistit doplňkovost s jinými uh, instrumenty a současně vyvážený dopad investic a současně by eh, nebyl, není, není možné podkopávat kohezní cíle. Mm, dále musíme eh, vzít ohled na to, že nedostatečně rozvinutý finanční trh některých zemí brání dosahování obecného cíle nařízení, což je důvod, proč je klíčové, aby kvalitní technická pomoc byla poskytována, eh, včetně decentralizace poradenských sítí. Naše frakce vítá pozměňovací návrhy, které mají posilovat vnitřní trh. Malé podniky, inovace, konkurenceschopnost, jsou tam dobré návrhy, které byly předloženy i z ostatních frakcí, které podpoříme. Avšak nepodpoříme návrhy, které rozhodovací procesy komplikují a politicizují, což je návrh 58 a 27. Také nejsme schopni podpořit eh, vymazání článku 18 a 19, pokud není tam alternativní zdroj financování, protože musíme uvědomit, že Investoři potřebují předvídatelnost, jinak nedosáhneme cíle mobilizace soukromých investic. To jsou tedy hlavní body, které chceme, aby stínový zpravodaj tedy uh, eh, mínil, který mi to předal Sergio Coferati. Grazie, presidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Možná, že eh, mají v Panamě taky problémy s problémy spotřebitelů. No to nám asi vysvětlí kolegové, kteří tam odjeli. A mm, takže teď na místo stínového zpravoda, který v Panamě se chopím slova já. My jsme eh, si uvědomovali, že budoucnost Evropy bude pozitivní budoucností jedině tehdy, když veškerá jednotlivá národohospodářství zaznamenají růst. Tomu ještě tak nebylo a proto je důležité, abychom využívali všechny zdroje a jedná se také o způsob investice, o to, kde budou realizovány. Proto je třeba, aby tento fond byl, fond byl co možná nejrychleji operativní. Mm, nacházíme se ve velkém dilematu. Celá řada regionů eh, má stále horší životní podmínky. Je třeba skutečně konat rychle a je třeba zároveň také mít jasnou strukturu fondu, která bude dostatečně přehledná, abychom se tady nestráceli ve spleti administrativních a byrokratických předpisů. Je prostě třeba, aby tento fond co nejrychleji začal fungovat. Je třeba podívat se zejména na ty regiony, které trpí nejvíce krizí ty jsou nejsnadněji rozpoznatelné, ale musí se to udělat podle nějakých priorit. Evropa přece není to tež. Evropa eh, je mm, Evropou eh, rozdílů a my si tyto rozdíly uvědomujeme. A potom se jedná o sektory, které mají nejsilnější potenciál Eh, máme tady inovativní aktivity a kdyby byly podporovány tyto, tak nejenom okamžitě mohou mít dopad na zaměstnanost a na mm, vytváření národního bohatství, ale je mohou i růst. A i tady eh, tedy bychom mohli stimulovat eh, manufakturní podniky. To je pro nás tedy srdce diskuze, které jsme, kterou jsme vedli s panem zpravodajem a děkuji, za práci, děkuji mu za práci, kterou doposud vykonal při setkání stínových zpravodajů. Na mm, příštím zasedání požádáme o to, aby otázka maximálních limitů horního stropu byla tedy ještě jednou objasněna. Tři tisíce zaměstnanců, které, kteří byli zkráceni na 1500, my nemáme žádný předpojatý názor, ale musíme zvážit efektivitu eh, tohoto návrhu. Jedná se o služby, o produkty a tady je hodně malých a středně velkých podnic, podniků. A když se podíváme na 3000 a 1500, to tady vlastně v této velikosti se pohybují i velké podniky. No to se potom projeví v jednotlivých rozdílných spádových oblastech. Je třeba podívat se nejdřív na všechny evropské regiony, aby potom nějaký region najednou prostě nezůstal venku před dveřmi, lepřečeno za dveřmi aby se v tomto regionu nedělalo nic, protože se neuvažovalo o tom, či nemyslelo se na to, co v této zemi již existuje, jaký druh průmyslu a řemesel. A potom něco, eh, o čem se již hovořilo, a sice přes eh, na definice sektoru které mohou sami o sobě podporovat inovace a mohou mít také dopad na subdodavatelský průmysl a subdodavatelské podniky a pak se jedná o kombinaci soukromých a veřejných investic i veřejné investice jsou velice důležité, v tom je základ tohoto plánu, ale na to lze potom uvolňovat soukromý kapitál. Existovaly určité hypotézy, které byly vysloveny v návrhu komise a to se tak jako trochu přetahuje, že soukromé investice by mohly být až tak silné, jak se to domnívá komise, to si tedy já nemyslím. A proto je třeba, abychom se soustředili na takové eh, veřejné sektory, eh, které mohou podnítit i jiný druh eh, soukromých investic se v jiné oblasti, abychom celkově dosáhli k pozitivnímu dopadu. Děkuji panu zpravodajovi za jednu ochotu ke spolupráci. Ještě jednou potvrzuji, že jsme ochotní a rádi spolupracovat, abychom také zvládli časové lhuty a dospěli k co nejširšímu koncensu. Děkuji. A um, Thank you and I'm shadowing for... Děkuji, já jsem mm, tady jako stínová zpravodajka EKR. Chci poděkovat zpravodaji za eh, to, že zpráva je cílená a za zajištění toho, že IMKO mělo um, hlas této zprávě. Je to citlivé téma kompetence výboru a i když je zjevné, že výbor pro dopravu by měl kompetenci, když je tam výslovně zmíněna doprava a kulturní výbor, když kultura vzdělání je konkrétně zmíněno. Mm, průmysl, výzkum průmysl v případě průmyslu, ale vnitřní trh a ochrana spotřebitele, kompetence jsou trošičku eh, přesahují, více přesahují kompetence, které jsme dostali, byly velice konkrétní k článku 5.2 a k článku 1, jak jsou vlastně definovány ty cíle fondu. Když mluvíme o jiných článcích, kde nemáme kompetence, tak jsem trošičku znepokojená, eh, to, že když řada těch návrhů, které byly předloženy, mají dobré záměry, tak mohou mm, podkopávat naš celkový celkový hlas. Především chci poděkovat zpravodaji za jasné prohlášení v prvním pozměňovací návrhu, že EFC mu samotné musí dodržovat pravidla vnitřního trhu. Nemělo by být diskriminační a narušovat trh. A tento výbor chce zajistit, aby jednotný trh měl rovné podmínky s pravidly pro hospodářskou soutěž. Takže výjimky musí být promyšlené a děkuji za eh, vyjasnění tohoto ve svém pozměňovacím návrhu a zajištění toho, že prostředky jsou alokovány nediskriminačním způsobem, jinak by eh, to bylo proti eh, chudné cílům. Eh, když mm, peníze přicházejí z jiných částí evropského rozpočtu, tak musíme srovnávat stejné se stejným, abychom tedy nebrali prostředky z části rozpočtu Unie, které by nikdy neměly odpovídající investice, protože jsou tak daleko od toho trhu. Mm, a mm, FC mm, bude eh, získávat investice, které jsou blízko trhu, protože to je, tam musí být vždy odpovídající financování. Eh, F eh, se samotné má být dočasným řešením, ale musí fungovat, protože to má být fond pro strategické investice, které má pomoci nastartovat investování v ekonomice v Evropě, které během krize mm, kleslo. Jako frakce my chceme, nebo EKR chce zajistit, aby to nepodkupávalo eh, MFF samotné. Musí to být jít ruku v ruce s, jiný, s jinou podporou investic a růstu, především privátní investice a řízení veřejných financí eh, prorůstovým způsobem. Proto je důležité, aby eh, eh, bylo mm, nenarušovalo podmínky, aby výběr projektu byl nezávislý, a dělali ho experti. Každá politizace hrozí, že odradí ty investory, které chceme, aby přišli s tím doplňkovým financováním. Mm, proto se mají projekty vybírat podle ekonomické životoschopnosti. A jiné veřejné prostředky se používají na projekty, které nesplňují tyto, tento test, tuto podmínku. Proto je důležité, abychom investorům dávali důvěru a aby oni získali tu důvěru, tak musí vědět, že investice jsou důvěryhodné. Některé pozměňovací návrhy předložené poslanci této zprávě a jinde ukazují, že by měly být omezené prostředky k dispozici z evropského rozpočtu tady hrozí, že FS bude samotné nedostatečně financované. Podkopává to kredibilitu celého nástroje a proto nemyslím, že to je e, správná cesta. Pokud chceme, aby to fungovalo, musíme e, si uvědomit, že ty peníze přijdou z části evropského, části evropského rozpočtu já navrhuji, aby pokud mají prostředky přijít z, z rozpočtu na výzkum, pak by to nemělo být ze základního výzkumu, z počátečního výzkumu, ale potenciálně z mm, oblasti výzkumu, kde již existuje soukromé veřejné partnerství například, což by přemostilo tento problém. My chceme více peněz samozřejmě na vědu, výzkum, na infrastrukturu. Chceme víc peněz do mm, infrastruktury digitálního jednotného trhu. A to je možné e, pomocí pákového efektu FS, ale musíme srovnávat stejné se stejným. Děkuji vám za vaši práci. Prosím, um, pokusme se zůstat, zamě, zaměřovat se na ty návrhy pozměňovací které mohou projít, abychom nerozmělňovali celý, celý ten signál, který chceme jako výbor vyslat. Prosím. Děkuji. Děkuji zpravodaji. FS může zlepšit investiční prostředí. Potřebujeme ale zajistit, abychom měli čerstvý kapitál. To je klíčem, protože v té, tuto chvíli nevidím je eh, hodně peněz, je tady velký pákový efekt, což je hezké, ale soukromé investice nepřijdou jenom proto, že je tam pákový efekt. Oni chtějí strukturální reformy. Pokud můžeme motivovat členské státy, aby implementovali strukturální reformu, nebo alespoň dali výhodu, nějakou výhodu členským zemím, které se již zavázaly implementaci nebo již reformovaly, a některé jsou, několik členských států to udělají, tak ty by měly mít prioritu. Nemá smysl investovat tedy dobré e, peníze do, do něčeho špatného. Takže bychom měli podporovat ty členské státy, které jsou progresivní. E, můžeme chytře tedy k tomu připojit strukturální reformy a čím více, lépe se nám to udaří, tím více peněz přijde. A bude to motivovat další státy k reformám. K mým návrhům já jsem se zaměřoval v rámci kompetence IMCO, jak rozhodli stínoví zpravodajové minulý týden. Většina se týká článku 1.5 Mám ale jasný názor na řízení, na zprávu tohoto fondu. Je nutné garantovat nezávislost rozhodovacího procesu. Investiční výbor, řídící výbor, nezávislý. Je důležité, aby bylo transparentní, jak to bude fungovat. Pokud máme dosáhnout cíle získání soukromých investic, budeme potřebovat velice silný řídící výbor budeme potřebovat investory. Um, pak tento fond může fungovat, pokud se nám podaří je přilákat. Moje pozměňovací návrhy článku 1 eh, mají zajistit, aby EP a rada jako um, legislativa um, to posoudit, pokud než ta dohoda vstoupí v platnost FS, by měla být doplňkové existujícím programům, projekty financované tímto fondem by měly být rizikovější, by rizikovější, takže musíme skutečně e, se zamyslet nad tím, jak to bude vnímáno. Vyšší riziko znamená vyšší výnosy nezískáme soukromé prostředky, když budou výnosy 2%. Vysoké riziko znamená 10% a víc. Takže my, my to tam hodně často zmiňujeme ve vztahu s tímto fondem. Chceme, musíme mít na paměti, že soukromý kapitál bude chtít vyšší výnosy. FS mělo fun, eh, financovat synchronizaci energetických systémů, to je jedna, integrovaný trh energie jedna z priorit, mělo by to tam spadat, pokud můžeme toto urychlit, tak to může pomoci, protože tady je hodně úspor, efektivity, pokud můžeme synchronizovat digitální trh, digitální ekonomiku, e-governance Toto jsou velké investice, které mají smysl. E, takže to jsou mé připomínky e, a rád projednám další se spravodajem, stínovými spravodajem. Minister Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, e, že jste tedy se právě zaměřila na ten řídící výbor. Rád bych odpověděl dvým způsobem. Za prvé, svými pozměňovacími návrhy jsem nechtěl vyvolat debatu o tom, jestli je to dobrý nástroj nebo ne. Podle mého názoru je to sporné, ale pokud na evropské úrovni přispíváte do nějakého fondu, tak už ta pravidla pro úspory, pro úsporné opatření se nemůžou uplatnit, protože potom by hned následovala otázku, proč eh, tedy eh, nemůžete i národní investice eh, vyjmout z toho rozpočtu, protože bychom to mohli vidět podobně. Nicméně to ponechám stranou. A druhá věc, to je Eh, věc, kterou jsem do těch pozměňovacích návrhů ne, nezačlenil. Já jsem stínový zpravodaj eh, rozpočtu ve výboru pro rozpočet a musím říct, že jsme právě dostali velmi kritický dopis, protože není možné, abychom v tuto chvíli financovali soukromé eh, riziko na základě veřejných prostředků a případný zisk, který půjde zase tomu veřejnému subjektu a pokud eh, se to riziko naplní, tak my poneseme důsledky. Eh, my to tedy budeme výboru pro kontrolu rozpočtu eh, přímo řešit. Já to chci na tomto místě zdůraznit. Jsou to velké otázky, které jsou v této souvislosti relevantní. V pozměňovacích návrzích jsem zmínil eh, dvě věci. Za prvé byl jsem velmi spokojen s přístupem EPP, pokud jde o malé a střední podniky. Malé a střední podniky by měly být hlavními eh, subjekty, které budou z těchto investičních plánů profitovat. Doufám, že se nám to podaří vyjádřit. My jsme v našem výboru dělali pro malé a střední podniky hodně a myslím si, že to je naše kompetence. Druhá věc se týká transparentnosti. Bylo to eh, obecně zmíněno i eh, za ALDE před chvílí eh, Týká se to i Evropské investiční banky. Musíme trvat na transparentnosti a je to v našem zájmu. Je v našem zájmu, abychom tedy za ty prostředky získali nějaké hodnoty. Je, eh, eh, je tedy potřeba, abychom o těch eh, projektech měli dobrý přehled. Řeší to více výborů i výbor Ekon a musíme se na to zaměřit. A konečně na závěr jedna věc. Uh, byl jsem znepokojen skutečností, že eh, eh, ty prostředky pochází právě z projektů, které se zaměřují na inovace. Já v podstatě souhlasím s vaším přístupem, Vicky, že to musí nějak odpovídat, že se to musí navzájem odpovídat a pokud tomu tak nebude, tak můžeme ztratit v oblasti investic. Děkuji. Eh, chce se k tomu vyjádřit ještě někdo jiný? Prosím, pan Karas. I would like to support what, uh, what my colleague Anton has already said. So. Eh, děkuji. Ráda bych zopakovala to, co už to zaznělo. Myslím si, že uh, eh, EFSI má velký potenciál, mohlo by to přitáhnout soukromé investice do infrastrukturních projektů a domnívám se, že je tu mnoho projektů, které skytají dlouhodobé riziko. E, to znamená, že se snažíme e, tedy e, získat na to investice, tak aby to bylo ekonomicky životaschopné. Dobrým příkladem je například širokopásmové připojení. Také je důležité, aby v rámci IFSA EFSI jsme se soustředili na strategické investice, pokud tedy chceme eh, podpořit ten multiplikační efekt. Eh, a pokud jde o ten eh, řídící výbor, tak je potřeba, aby byla zavedena jasná pravidla, pokud jde o konflikt zájmu, transparentnost a rozhodovací proces, eh, jak v investičním výboru, tak v řídícím výboru, protože obě instituce jsou velmi důležité pro vytváření důvěry mezi investory. Pokud jde o startupy, tak eh, bychom se měli zaměřit na to, aby tu byly speciální finanční prostředky právě pro tyto inovativní podniky. Eh, pro různé fáze jejich vývoje. Kromě toho musíme podporovat také změnu smýšlení, to znamená, jak bude definován eh, úspěch, jak tady bude přijímáno riziko. Eh, může se stát, že tedy některé projekty budou vícekrát neúspěšné, musíme to tedy umět zohlednit to je taková všeobecná poznámka, to se netýká pouze této zprávy. Myslím si, že to bychom měli mít na paměti. Děkuji. Eh, vidím, že komise pečlivě poslouchala. Chcete se k tomu krátce vyjádřit, než vrátím slovo panu zpravodaji? Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Celá řada bodů, které jsem chtěl zmínit, tu již zazněla. Já tady děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům a těm, kteří hovořili. Samozřejmě, že jsme všemu pečlivě naslouchali a určitě jsou tu rozdíly v názorech jednotlivých politických skupin. Dovolte mi, abych v tuto chvíli rychle prošel body, které jsou pro nás velmi důležité, abych je tedy zasadil do kontextu, proč se tedy domníváme, že jsou důležité. Za prvé, jsme velmi vděční za to, že si uvědomujeme, jak je to naléhavá záležitost, eh, že si to tedy všichni uvědomují, že je to naléhavé a také jsme si zajedno v té analýze. To znamená, že velmi potřebujeme investice, velmi potřebujeme pracovní místa v Evropské unii a také je jasné, že musíme rychle učinit něco smysluplného eh, z hlediska eh, objemu. A právě proto tedy vznikl tento legislativní návrh týkající se investičního fondu EFSI, Evropského fondu pro strategické investice a e, Jde o to, abychom tedy podnítili 315 miliard nových investic a abychom napomohli vytváření pracovních míst, která budou s těmito investicemi zpěta. E, chceme tak učinit e, v průběhu tří let, ale co možná nejrychleji protože eh, jak všechen čas, který uplyne do té doby, v podstatě bude eh, ztrátou. Domníváme se, že všechno, co je tedy zdlouhavé z hlediska legislativního procesu a z hlediska provádění, eh, že tady není záhodno, že bychom se tomu měli vyhnout. A právě proto jsme navrhl, navrhli velmi efektivní, jednoduchý proces, navrhli jsme velmi štíhlý eh, rozhodovací proces a velmi nám záleží na tom, aby to tak zůstalo. Eh, já se tedy velmi rychle dostanu k závěru. Myslím si, že by to tedy mělo být rychlé a také flexibilní, abychom mohli mobilizovat co možná nejvíce eh, soukromých prostředků a prostředků Evropské investiční banky. A právě proto bychom se chtěli vyhnout velmi eh, zdlouhavým, složitým, těžkopádným procesům, pokud jde o tuto směrnici. Samozřejmě, že pokud jde o veřejné prostředky, tak musíme dbát na to, aby byly prováděny evropské politiky a aby také eh, měly, aby to nebyly projekty, které by vznikly tak jako tak. A také jde o to, aby ty projekty vznikaly co možná nejrychleji a co možná nejefektivněji. A konečně jedna krátká poznámka eh, na závěr vícekrát zazněla otázka, odkud ty peníze se mají vzít. My naprosto chápeme tu logiku, eh, tedy to, že bychom eh, měli méně krátit projekty, které jsou víc eh, vzdálenější trhu, to je ta základní zásada. Projekty v rámci Horizontu 2020, které jsou vzdáleny trhu, tak tady ta delokace má menší e, význam a my tady krátíme méně než v projektech, které jsou e, blíže trhu. Tady je to e, ta alokace například desetinásobná. To je tedy velmi důležitá poznámka, kterou jsem chtěl na závěr učinit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní Pascal, prosím. Velice stručně děkuji. Na jedné straně mě těší, že mám tuto zprávu filmku a eh, ne na jiných výborech, ale my jsme se rozhodli zaměřit se velice přesně právě na náš výbor a na naši práci, protože pan de Jung tady položil otázku týkající se investic v souvislosti s plánem úspor. Já vím, že on se tím zaobíral velice dlouhou dobu, protože to je opravdová problematika. Já skutečně musím říct, že mě těší kvalita práce, která byla vykonána a také mě těší, že sdílíme nezbytnost zachování a snahy pomoci malým a středně velkým podnikům podnikům, na to už poukázala komise. My na to upozorňujeme 26, 27 eh, eh, milionů nezaměstnaných eh, z malých a středně velkých podniků v celé Evropě, to je přeci jenom velké číslo, my se o ně musíme postarat. Merci beaucoup. Děkuji. And we're now going to move. That's the, there is no other. Ano této části jednání už žádné další body nemáme, to znamená, že děkuji všem, kteří tu byli. A Další zasedání se bude konat 24. Eh, ve 15 eh, hodin. Děkuji všem a nyní tady bude následovat krátké zasedání koordinátorů.